Milí kolegové a kolegyně, vážení hosté, milí přizvaní experti, zde za řečnickým stolem, myslím si, že bychom měli začít. Doufám, že eh, sem se třeba objeví ještě pár poslanců, ale fakt eh, je, že jsme řekli 15 hodin, což kolegové často interpretují hodně volně. Je mi velkým potěšením přivítat vás všechny na dnešním veřejném slyšení na téma vědecká a akademická kultura proti radikalismu a fake news. Eh, fake news a s nimi související problém politické radikalizace patří k jedním z nejvážnějších, nejnaléhavějším výzvám, před kterými stojíme aktuálně. Tyto výzvy se vyostřují v důsledku referenda o Brexitu a po volbě Donalda Trumpa na národní, ale i na evropské úrovni se fake news používá vědomě k oklamávání občanů, k masivní manipulaci a k podkopávání našeho demokratického světařádu. A přísluší právě našemu výboru, který je zodpovědný za vzdělávací politiku, zabývat se bojem proti fake news a e, proti té takzvané alternativní pravdě, což je eufemismus pro lež. A musíme bojovat aktivně. Je mi proto velkým, velkým potěšením moci zde dnes přivítat pět mezinárodních odborníků, kteří zabývají různými aspekty tohoto tématu, zejména otázkou ohledně možností, jak e, s fake news vědeckým způsobem e, bojovat. Naše slyšení je rozděleno do dvou částí. E, na každou z nich bude navazovat kolečko otázek a odpovědí, abychom měli dost času i pro diskusy. V prvním panelu přivítáme tyto tři mezinárodní experty. Budou to Nikolaj Najdenov, profesor katedry politologie ze Sofijské univerzity který bude hovořit o fake news, eh, cynickém přístupu k politice. Pak zde vítáme pana Vincenta Hendrixe, profesora filozofie z Kodaňské univerzity, který bude hovořit o fake news a sociální psychologii. A do třetice to bude Massimo Mar- Marciori, profesor matematiky eh, z Univerzity z Padui, který bude hovořit o vyhledávačích a manipulaci pravdy. Všechny vás zde srdečně vítám a ráda bych vám připomněla, že vaše prezentace by se měly omezit maximálně na 10 minut, aby bylo maximum času pro um, ehm, diskusy. My si tady pustíme takové, takové stopky a já vás příležitostně eh, upozorním, pokud byste měli čas přeskočit a druhý panel představím potom, až eh, na něj dojde řada. Eh, teď bych poprosila pana eh, Najdenova, kterému dám ráda slovo na 10 minut. Prosím. Vážená paní Kamer Evert, vážení europoslanci, europoslankyně, vážení kolegové. V první řadě mi dovolte poděkovat vám za tu velkou čest, za možnost diskutovat s vámi eh, nejvážnější problémy EU a já bych si dovolil říci i moderní demokracie. To, že čelíme eh, tomuto obřímu problému, kterému se říká fake news, si vyžádá tuto prezentaci, kde proberu důsledky tohoto problému. Prosím o první snímek. Ne, ne, ještě ten předtím. Tak. Já této prezentaci říkám cynický přístup, protože je zde takový vnitřní protimluv. Na jednu stranu fake news eh, se vyhýbá jaksi demokratickým mechanismům a snaží se dosáhnout určitých politických efektů tím, že aktivuje určitou regionální identitu, historickou paměť, etnická specifika, sociální statusy a tak dále a tak podobně. Na druhou stranu Ovšem využívání fake news spoléhá na demokratické mechanismy, protože se snaží změnit hlasovací zvyklosti, hlasovací chování lidí. So, eh, vyvozujeme z toho taková dvě poučení, ty vidíte teď na snímku. V podstatě to logicky vyplývá z toho, že nejvíce devastující efekt fake news je jeho funkce v rámci strategie hybridní války. Cílem fake news, eh, ty vlastně nejsou jasně definované, nicméně politicky to lze zredukovat na tyto tři. Já bych zmínil pouze ten třetí bod, který říká, že evaluace toho, co to, co to je vlastně fake news, eh, si vyžaduje jaksi všeobecnější pohled na spravodajství. Proto já říkám, že fake news, tedy ty falešné zprávy, je potřeba interpretovat právě v tom kontextu hybridní války. Fake news eh, využívají jaksi i interní sociální propojení a schovává se za ně. Tím se prohlubuje cyničnost tohoto problému a vážnost problematiky, jakou to dohromady vytváří. Eh, argumenty proto vidíte tady v tom prvním bodě, tedy ta odrážka 1, 2, toho prvního bodu a odrážky 1 až 3 u toho druhého bodu. Tady ten první bod ukazuje, že fake news využívá tu mezeru mezi politickou autoritou a voliči. Snaží se tu mezeru rozšiřovat, prohlubovat. Druhý bod pak mluví o určitých mechanismech, jaké fake news využívají a proč je tento problém tak sofistikovaný z hlediska výzkumníků. Já jsem už zmínil jednu velice důležitou věc. Například eh, komunistická propaganda. To je eh, vlastně základ, na kterém je fake news postaveno. Existují tři základní způsoby rozšiřování těchto falešných zpráv. Nicméně ta nejpodstatnější eh, ten nejpodstatnější kanál je ten, že ty zprávy mezi sebou rozšiřují sami lidé v rámci osobní komunikace na sociálních médiích. To je proces, který je mimo eh, veřejnou kontrolu. A o to se designéři fake news starají, protože chtějí manipulovat obavy, ehm, nenávist, lásku, ale i jiné pocity lidí. Fake news obecně rozšiřují země, samozřejmě také organizace, ale nejzajímavější pro nás jsou ty země, které rozšiřují eh, falešné zprávy. Jsou to eh, země, kde jsou takové protichůdné profily. Eh, na jedné straně to nejsou země, které by byly dost bohaté, aby měly takový politický vliv, jaký by měly, ale na druhou stranu mají takové zdroje, aby mohly fake news produkovat. Z metodického hlediska fake news eh, žije z odkazu eh, té dlouhé komunistické eh, propagandistické tradice. Vlastně ta tradice už je teď sto let stará. Teď se dostávám k velice citlivému tématu. Chtěl bych zmínit něco, co je třeba trošku neobvyklé, a to, že některé protichůdné trendy v EU jako takové ničí nebo paralizují eh, imunitu vůči fake news, jak politicky, tak sociálně vzato. Proto eh, jsem do prezentace začlenil tyto body ze snímku. Co to je za trendy? Zde identifikuji pouze ty oblasti, kde ty trendy jsou validní. Mezi eh, těmito trendy musíme zmínit rostoucí rozdíly mezi veřejným vystupováním a soukromým životem. Je zde ten rozdíl mezi diverzitou a unifikací, sekularizací státu, ale posedlostí náboženstvím svobodou projevu, ale tabuizací, racionalitou a tvorbou svatých poslání, empiricismus a sociální eh, vědy, ale de eh, scientifizace společnosti. Toto všechno paralyzuje naši imunitu vůči fake news. Máme stovky podobných otázek, které jsou rozhodné pro eh, životaschopnost společnosti, ale jsou stigmatizované jako politicky inkorektní. Já vám pár příkladů uvedu. Musíme eliminovat eh, tu základní sociální distinkci pro eliminaci genderové nerovnosti. Je to eh, to řešení demografických problémů EU? Jakým způsobem můžeme vizi genderu uspořádat společně tedy s identitou různých náboženských menšin? Jakým způsobem to ovlivní radost ze života inspiraci v oblasti umění a života schopnost společnosti obecně. Nebo kde se ztratila humanistická Evropa. Naše děti jsou každodenně svědkem brutality v médiích a v televizi ale na druhou stranu jim nedovolujeme dívat se na intimní akty nebo na nahá lidská těla. To jsou eh, podobná témata, která se řeší. Je nerovnost eh, obehnána zdí výjimečnosti? Lze tolerovat lidi s různými biologickými charakteristikami? Je to způsob, jak mezi nimi zrušit rozdíly? A nebo navždy zaškatulkujeme lidi podle barvy jejich pleti, podle pohlaví nebo sexuální orientace? Můžeme stavět multikulturní společnost obecně, pokud veřejný narrativ pouze zdůrazňuje rozdíly mezi kulturami a různými segmenty společnostmi na, naproti tomu, abychom se soustředili na to, co máme společné, protože naše diverzita nás vzájemně obohacuje. Toto jsou ta témata, která se řeší v rámci fake news. Eh, bohužel je může vyřešit pouze společnost, která dosáhne určitého stupně otevřenosti a vitality a dialogu i mezi těmi nejvíce protichůdnými vizemi společnosti jako takové. Dokud tohoto nedosáhneme v podobě politických iniciativ a jiných um, um, opatření, pouze prohloubíme polarizaci naší společnosti. Takovéto rozdíly otevírají dveře politické korupci. A to jak zevnitř, tak zvenčí EU. Což je něco, co jsem tedy na tomto seznamu neuvedl. Já si myslím, že EU platí vysokou cenu za tyto problémy, tedy v podobě Brexitu, e, za ty separatistické tendence v Katalánsku a tak dále. Můj koncept fake news eh, jakožto komponenty hybridní války eh, zdůvodňuje, proč je podle mě odpovědnost u politiků a u sociálních vědců. Ale také u exaktních věd. Eh, dobře to popisuje tento snímek. Na závěr bych rád eh, zmínil jednu myšlenku Adlai Stevensona, který říkal o Američanech, ale já bych řekl o Evropanech, musíme s nimi konečně začít mluvit rozumně. Ja, vielen, vielen herzlichen... Děkuji vám mnohokrát za eh, tato slova na úvod. Teď se dostáváme k panu Hendriksovi máte slovo opět na 10 minut. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji této sněmovně, že mě sem pozvala. Já budu hovořit o fake news jako o novém informačním jevu a o doprovodných jevech. Nejprve si řekněme jasně jednu věc. Podívejme se v informační době na informační trh a ten je charakterizován jednou věcí. Už v roce 1971 bylo řečeno, že hlavní důležitá věc v případě informování je pozornost. Pozornost, kterou získáte. A nyní to je, provází určité cenovky. A je právě potřeba taková pozornost, aby tady byla demokratická alokace a aby to bylo rozdělováno v rámci normálního systému. Jenomže všechno nám ukazuje, že ta pozornost není rovnoměrně rozložena. Nejde, aby každý věnoval stejnou pozornost všem okolo. Takže prostě každý si tu pozornost soustředě podle určitých zákonů moci. Jsou určité síly, ať už mluvíme o nějakých velkých skupinách na webu nebo silných jednotlivcích, který získávají velkou část pozornosti a ostatní se snaží jenom pozbírat to, co zbyde. Jedna věc, kterou bychom si měli ovšem uvědomit, když se podíváme na počátek eh, tisíciletí kolem roku 2000, tak eh, trh se snažil hledat rovnováhu a představa byla, že pozornost říkají, říkají jenom dobré produkty. Říkal to i Alan Greenspan, ale jak nastala krize, tak jsme si uvědomili, že finanční trh takto nefunguje že dlouho existovaly velmi špatné produkty, jako ty eh, špatné hypotéky, subprime hypotéky a přitom krásně přežívaly velmi dlouhou dobu, než to všechno skončilo. A vzhledem k tomu, že ten trh prostě s informacemi není efektivní, musíme si uvědomit jednu věc. Každý uživatel sociálních médií, na kterých se pohybuje mnoho informací, správných či špatných, si musí uvědomit jednu věc, že všichni eh, se na sebe díváme, jako kdybychom byli zákazníci Facebooku, ale přitom my jsme uživatelé Facebooku. Kdybychom, my jsme jakoby úplně špatně pochopili celý ten model, jak sociální média vyrábí peníze. A funguje to v zásadě takto. Je potřeba, aby uživatelé začali produkovat nějakou informace, kterou budou uživatelé konzumovat a teď uh, už máme jejich pozornost a tu můžeme prodat těm, kdo skutečně nám za to zaplatí a to jsou inzerenti a tam se takto začnou vkládat ty produkty. A my, protože jsme oživatele, tak nejsme klienti. My jsme v zásadě jenom produkt, který oni využívají. A podobně je tomu v případě fake news. Já skutečně mám pocit, že je tady invaze fake news, falešných informací. A souvisí to s tím, jak je nastaven celkový trh informací. Takže jakou máme definici fake news, která je poměrně snadná, ale vycházíme z toho, že něco je pravda a něco lež. Samozřejmě něco ověříte snadno, něco ne. A v takovém případě tady je potřeba si uvědomit, že je tady rozdíl mezi pravdou a lží. To si uvědomí i prostě lháři, že je tady rozdíl mezi pravdou a lží, jinak by jste nemohli ani lháře identifikovat. A lhář je upřímný, aspoň pokud akceptuje rozdíl mezi pravdou a lží. A pokud ale někdo používá BS, tak nerozlišuje rozdíl mezi pravdou a lží. A to už bylo v jedné knize, která se jmenovala RBS. Byl to jakýsi žert, jakýsi vtip. Takže to jsou prostě různé blbosti. A kdo tady pracuje s těmi blbostmi, tak prostě nerozlišuje pravdu nebo lež a vy se snažíte zakrýt potom vaše motivy. Můžete to dělat proč? Pro peníze, jako propagandu, nebo že chcete někoho kontrolovat. Čili je tady celá řada motivů, proč vznikají fake news. A potom je tady také finanční pobídka, protože to je něco, co je okázalé, hlasité, spektakulární, upoutá to řadu lidí. A e, nemusí to ovšem být, takže cokoliv je pravdivé, tak je virální a cokoliv je virální, tak je pravdivé. A to už bylo ukázáno mnohokrát zas a znovu. Čili jsou tady různé typy informací, kvality informací. A teď se podívejme tady na tu škálu. Takže Eh, oblast 1. Pravdivá prohlášení, ověřené fakty. Oblast 2. To jsou eh, upravená prohlášení, která jsou pravdivá, třeba jenom z některého pohledu, když jakoby sbíráte třešničky na dotu, když něco nějakým způsobem trošičku otáčíte. A e, jsou to tedy jakoby upravená, ošetřená prohlášení, kdy chcete, abyste více upoutali pozornost Možná tam je prostě nějaká pravda, ale vy prostě se zaměříte, vypíchnete jenom některou část. Čili co chcete? Co se vám líbí? Že 10% je zaměstnaných nebo že 90% je zaměstnaných? Je to stejný fakt, ale záleží, jak se na něj podíváte. Potom tady mohou být některá jiná prohlášení, takové jako by šumy, možná pravda, možná lež. A potom oblast 3 a to jsou lži. Lži jsou nepravdivé, ale jsou úmyslně vyprodukovány, aby šly proti tomu, co je pravdivé pravdivé. A potom tam je tedy to eh, anglicky bullshit, prostě blbosti, což už dnes je jakýsi skoro vědecký termín a tam se nám stírá hranice mezi pravdou a lží a můžete s tím nakládat, jak chcete. A to jsou přesně fake news. Jsou to prostě prohlášení, která jsou založená na blbostech a která simulují skutečnou žurnalistiku a pravdivé předávání informací. A to je něco, co je opravdu toxického, protože když už vůbec neakceptujete rozdíl mezi lží a pravdou, tak si můžete říkat, co chcete, jenom pokud to říkáte dostatečně hlasitě. A ta hlasitost, to je velmi důležitý aspekt. Některé studie ukazují úplně jasně, e, třeba z Columbia Journalism máme velmi zajímavý dokument, který ukazuje, že ten systém během amerických voleb kdy ty hlavní zprávy v hlavním čase, které se objevovaly, tak, že vytvořili jakýsi uzavřený ekosystém, kde bylo možné mluvit s jakými lidmi jste chtěli, na které jste se chtěli zaměřit, jakoby takovým demograficky izolovaným způsobem a jaké zprávy oni chtěli slyšet prostě. A mohli to udělat tak, že to bylo tak spektakulárně přednášeno, že i jiná velká média se toho musela chytit, protože jinak by nezískali žádnou pozornost. Takže museli to začít přebírat. A co tam nastalo? Nastaly tam prostě úplná zkreslování. Čili to není, že tam je špatná nebo dobrá pozornost. Prostě buď tu pozornost máte, anebo ne. Nula nebo všechno. A takhle právě fungují fake news. Protože jestliže chceme dělat informovaná, dobrá rozhodnutí, tak co děláme? děláme to, že se jakoby rozhlížíme, díváme se, co dělají ostatní lidé. A my jsme se dělali na univerzitě v Kodani, dělali takové studie bublin, jakým způsobem funguje to předávání a jsou tam různé signály a různé psychologické mechanismy. A e, v zásadě je to tak, že my vždycky jsme podléhali vlivu ostatních. To se nijak nezměnilo v informační době. V zásadě jenom se tohleto zesílilo, čili prostě ten, ty, ty efekty, té kaskádové předávání nebo efekt těch, kdo jsou okolo vás, nebo různé rámcové předávání, to všechno tady pořád je, existuje a v informační době to přímo eh, vzkvétá. A potom se stane co? Že lidé zase začnou jakoby pohybovat stejným směrem, začnou pochodovat stejným směrem a začnou uvažovat stejným směrem. A z tohoto pohledu tady tady máme úplně novou situaci, kdy se začalo být akceptovatelné používat takzvané modré lži. Co to je? To jsou v zásadě lži e, produkované jménem nějaké skupiny a potom začnou být jakoby akceptovatelné. A když toto začnete dělat, tak v zásadě jenom se dojde k posilování té polarizace. Některé skupiny začnou určitým způsobem uvažovat, určité mm, kmenové uvažování, skupinové uvažování a dostáváte se do bodu, kdy začnete být úplně odolní vůči faktům. Máme určité studie, vzpomeňte si na ty dvě fotky Obama, eh, na inauguraci potom Trump a 40% Obamových voličů si myslelo, že je to Eh, Trumpova inaugurace, jak ty fotky tam byly nastaveny a potom, ale pod, tak to, kolik lidí se zúčastnilo té které inaugurace, jestli Obamovi nebo Trumpovi a tam byly to vnímání těch lidí úplně ovlivněno tím, co očekávali. A e, v zásadě, když e, se na to podíváte, tak potom je to tak, že fake news posilují špatné sociální informace a to až do takového bodu, že neuvěřitelné věci se stávají uvěřitelnými. Děkuji. Děkuji vám srdečně a nyní se dostáváme k panu Makiorimu. Máte také slovo na 10 minut. Uh, thank you for being here. Děkuji vám za pozvání změna pravdy a také manipulace pravdy. Proč tady také hovoříme o vyhledávačích a změně vyhledávačů, protože tady často hovoříme o tom, že fake news vznikají na sociálních sítích, ale tomu není tak. Eh, vyhledávače zde sehrávají také svou roli, protože ti vlastně také analyzují chování eh, uživatelů a to je srovnatelné se sociálními sociálními sítěmi. Také můžeme říci, že sociální sítě a vyhledávače jsou ve vzájemné vazbě. Já, vy také určitě víte, že je důležité být mezi desítkou na Google. A jestliže tam nejste mezi touto desítkou, tak vás polovina lidí vůbec neuvidí takže polovina lidí sleduje ty nejvyšší výsledky a většinou se nikam nevracejí, takže vy jste ztratili vlastně 50% lidí. A mezi třemi je to 73%, takže nejste-li mezi tou první trojkou, tak vás tři čtvrtě lidí nikdy neuvidí. A jestliže nejste v té první desíce, tak přijdete o 95% sledovatelů, protože protože prakticky vůbec ne, neexistujete, jestliže nejste v té první desíce na Google. Takže si dovedete představit, jak toto se posléze nabaluje. A toto je také ve vazbě se sociálními se, sítěmi. Vzniká tady rezonanční efekt. Tady se sociální sítě a vyhledávače ovlivňují a vzájemně se intenzivňují. Tady je jeden jednoduchý příklad rezonace před několika lety. Lidé hledali Lord Byron a když se dostali do desítky na Google, tak získali úplně jiné výsledky týkající se fotbalu. A to souviselo s tím, že také tento klub se nazýval Bayern. Takže to je rezinační efekt a dostali tedy lidé úplně zkreslenou informaci. A pak je tady také stratifikace z časového hlediska. Když hovoříme o fake news, tak si myslíme, že e, novinky, poslední informace, to se stalo včera nebo nejpozději předevčírem. Ale news, tedy zprávy, eh, také využívají časovou stratifikaci, protože vyhledáváče nemají rády náhlé změny. Toho se dokonce obávají. A tím pádem oni v podstatě preferují pomalé změny. Jestliže lidé sledují právě časovou stratifikaci, tak dělají pomalé změny, ale v průběhu dlouhé doby a tak mohou také produkovat fake news. Takže to nejsou fake news, které by byly pouze okamžité, nejsou to dnešní zprávy. Wikipedie, to je v podstatě encyklopedie naší doby. Wikipedie toto také říká a my jsme to také často slyšeli. A Wikipedie je také častým cílem. Wikipedia eh, se vám často objeví v první trojce na vyhledávači na Google. Proto že často si myslím, že Wikipedie je, Wikipedie je pořád lepší než jiné stránky. Wikipedie je sociální jev jako sociální sítě a je také cílem infiltrace ze strany fake news a také používá časovou stratifikaci, takže můžete změnit určitá historická fakta a tak vytvořit fake news a také existuje Negapedia, to je negativní verze Wikipedie. A na této stránce vidíte eh, vlastně změny. Tady lidé se snaží získávat veškeré informace a hledat také fake news. Takže my máme pocit, že vidíme pouze informace na Wikipedii, ale tyto mohou být také zkreslené. A všechno to neprobíhá úplně lineárně. Určitá růst je lineární, ale potom je lavinový. Jsou to přímo kaskády a vede to ke katastrofě, protože vlastně nemůžete lavinu zastavit, to je příliš pozdě. Je, nikdo za to nemůže, je to součástí eh, našeho světa, který je super propojený. To znamená, že informace teče rychle. My, my také pracujeme rychle a je to velice nebezpečné. Proto je zásadní zastavit fake news, než se dostane eh, k Prahu a zahájí se lavina. Vy toto můžete udělat velice rychle. Takže můžete zastavit fake news té první fázi, ale když se to rozjede, tak je to nezastavitelné. Pak je to opravdu lavina. Takže je třeba eh, dělat prevenci eh, pro eh, fake news. A co tady máme dělat? Co můžete dělat? Můžete dělat evoluční analýzu, můžete také se snažit vyhledávat a používat jiné vyhledávače, ale e, jestliže vyhle, působíte na sociálních sítích, tak se situace pouze z, zhoršuje. A jaká tady existují řešení? E, první řešení je e, dávejte prioritě prioritu eh, bezpečnosti, protože eh, priorita eh, potom se musí změnit. My se musíme snažit z zastavit fake informace v první fázi, protože když se dostanou až k Prahu a mohou se šířit lanově, tak je to již nezastavitelné. A potom my žijeme v demokracii a v informačním světě jsme králové, to si pouze ale myslíme. Uh, a potom tom vlastně se říká security by obscurity. Také vyhledávače říkají, že my si musíme eh, chránit naše algoritmy, protože nám toto oškliví lidé mohou eh, sebrat. Ale to není pravda. Tady musí existovat transparentnost a to řádná transparentnost by mohla ten, tomuto problému zabránit. My bychom jako společnost měli být informováni o tom, co se odehrává v této černé skříni, skřínce. My musíme vědět, co se kde vaří. Také musíme vědět, že kuchař nám nedává nic jedovatého do jídla a my se můžeme podívat, jak funguje a co dává do svých produktů například Coca-Cola. A Stejně tak bychom se měli stavět k informacím. My bychom měli prověřovat informace, vědět, co se s nimi odehrává, protože informace jsou potravinou naší společnosti. Ja, vielen herzlichen Dank für... Děkuji vám mnohokrát za tyto velice zajímavé podněty. Doufejme, že to vyvolalo mnoho otázek a komentářů. Eh, půjdeme na diskusi. Eh, když dovolíte, dala bych nejprve slovo koordinátorům a potom všem ostatním. Začneme Sabine Ferhajen. Děkuji za velice zajímavé přednášky. Eh, pro nás to bylo vyloženě osvětlující. Ehm, tedy zejména ta otázka analýzy fake news a konfrontace této analýzy s svobodou projevu, svobodou médií. Obvykle u, klasický, u klasických médií máme impresum, víme, kdo ten článek napsal, někdo je za něj zodpovědný. Na internetu to tak vždy není, což je snazší, zejména na sociálních sítích. Máme různé falešné adresy, nemáme žádnou kontrolu, částečně to ani nikdo vlastně nechce. Takže na to navazuje otázka, co s tím. A za další eh, ty echo chambers takzvané, tedy ten amplifikační efekt, to je vlastně do značné míry samopotvrzovací, že ano. Takže v podstatě jenom stačí naklikat dost lajků a tím se posiluje pozice toho daného přispěvatele. Myslíte si, že to tak je, že to jaksi posiluje ten názor? jaká je ta tendence té samoživené reality, jak se dá poznat, co je pravda a co není. Protože vlastně když si myslím, že by něco pravda být mohla, tak to samo o sobě zkresluje tu hranici mezi lží a pravdou. Takže co s tím, jak proti tomu můžeme bojovat? A za třetí, ty vyhledavače. Eh, to padlo až úplně nakonec. My v tomto také hrajeme důležitou roli. Jakým způsobem tento segment můžeme regulovat? Může to být vůbec náš cíl, aby Google filtroval? No, Google filtruje, že ano, ale e, na základě těch algoritmů, my už jsme se jako Evropská unie několikrát snažili se k těm algoritmům dostat a přeskoumat, zda e, jejich prostřednictvím nedochází ke zkreslení trhu. Už jsme měli dokonce pokuty, nebo teď je velká pokuta pro Google eh, v souvislosti s něčím podobným. Otázka je, jakým způsobem se k těm eh, velkým firmám dostaneme. Máme je regulovat? Jak jim budeme regulovat? Eh, nebo jak budeme bojovat proti těmto fenoménům, jak budeme informovat spotřebitele, občany a občanky, že ne všechno, co je na internetu, je taky pravda. bez mikrofonu. Ano, děkuji. Já v první řadě bych vám chtěla velice poděkovat za efektivitu a také různost vašich přístupů, že jsme se na to podívali opravdu z různých pohledů a také to byly velmi zajímavé informace, které jste tady poskytli, pokud je o ty vyhledávače, o ty algoritmy, jakým způsobem to je nastaveno, jak je to napojeno na sociální sítě, to je všechny velmi zajímavé. Eh, takže tady jde o to, jak tady ovlivňovat politické síly, veřejné síly v jednotlivých zemích na mezinárodní úrovni. Eh, můžeme tedy požadovat od vyhledávačů odpovědnost a můžeme chtít aby eh, lépe nastavili ty klíče pro ta vyhledávání, která oni používají. A potom já bych se vás chtěla zeptat, myslíte si, že eh, na jedné straně je tady tady možnost posílit kritické myšlení a pomoci ro, lidem rozlišovat věci, to je tedy to veliké téma eh, mediální gramotnosti, ale to asi nestačí. My si myslíme, že ty platformy, kde nejenom dochází k hostingu, ale které jsou více proaktivní, eh, respektive pokud je o sociální média a tyto věci, tak já se chci zeptat na jednu věc. Eh, já si myslím, že bychom měli lépe definovat tak jakousi postupnost a také ty úmyslné kampaně. A chci se zeptat, máte v této souvislosti nějaký já nevím, recept nebo možná nějakou hypotézu, kterou by bylo možné realizovat, něco, eh, co by eh, vedlo k nějakým já nevím, kodexům chováním eh, toho, co je a není přijatelné. Já si v této souvislosti myslím, že Eh, tady je dopad nejenom na demokracii a na transparentnost informací, ale že také se tady vracíme do doby předvědecké, do jakési kultury, já nevím, tak honu na čarodojnic nebo něco takového. Prostě jsou to opravdu poměrně zásadní věci, které potom vidíme, které se dějí v mojí zemi a ne jenom tam. A třeba u nás došlo k takové, takové kampani, pokud je o očkování, že v některých regionech u nás očkování pokleslo už o 30%. A to jsou prostě, je to jenom na základě špatných, mylných vědeckých informací, kde vlastně není možnost nějak s tím bojovat nebo nějak, nějakou tam dát garanci nějaké jasné autority, jasného orgánu, který by řekl, že to je eh, mylné, to, co se tam tvrdí. Čili já nevím, máte třeba vy k tomu nějaké návody, návrhy, jak by se s tím dalo bojovat? Děkuji. Děkuji mnohokrát, Helga Trüppel. Děkuji. Já si myslím, že musíme dekonstruovat ten, to narrativum svobody, ten no, no, nové digitální společnosti Google a Facebook. Google zejména neustále říká, nebudeme zlí, my jim to musíme připomenout. Potřebujeme chytrou regulaci digitálního kapitalismu, protože čelíme eh, nové formě kulturně digitální kapitalizace, a jsou zde lidé, kteří nechtějí, aby se to regulovalo. Já si myslím, že to ale regulovat musíme podobně jako s běžným kapitalismem. Chceme-li, aby přežila liberální demokracie, abychom se vyhnuli těm trendům různého toho nacionalismu, Trump, Erdogan, Putin, Assad, i uvnitř EU a Brexit samozřejmě také. Já si myslím, že riziko pro liberální demokracii těchto digitálních monopolů je obrovské. Takže pro mě ty dopady jsou. A tady tedy má otázka protože o tomto se hodně hovoří v Evropské unii, zda bychom měli mít nějakou veřejnou evropskou digitální platformu s chytrou regulací, že to tedy nebude nic státem vnuceno, podobně třeba jako veřejnoprávní média, ale bude to mít jasná pravidla. Abychom tady neměli jen ty americké soukromé monopoly. Takže zajímala by mě vaše odpověď. V New York Times jsem četla, že dokonce i v New York Times jsou američané, kteří volají po politické regulaci umělé inteligence a regulování nových monopolů, protože říkají, říkají že to je škodlivé pro demokracii. Já si myslím, že tyto firmy jako Google a Facebook de facto jsou mediální společnosti nového střihu a proto je potřeba je regulovat. Potřebujeme rovné podmínky, protože ten starý a nový systém Ehm, nejsou úplně kompatibilní. Jde o elektronické obchodování v EU. Potřebujeme jasné rozlišení mezi aktivní a pasivní roli těchto subjektů a musíme na tom politicky navázat. Jak eh, víte, Margarita Vestager, eh, komisařka pro hospodářskou soutěž, eh, říká, že Google, Facebook a třeba Starbucks a jiní musí platit daně v Unii, do, nutí je k tomu a já si myslím, že bychom měli požadovat, aby e, měli licenci pro zveřejňování informativních spravodajských článků, pokud tyto nespadají pod Creative Commons. Ty platformy, které něco zveřejňují, jsou za to zodpovědné a musí platit za své licence. E, nenutně na soukromé úrovni eh, nebo na státní úrovni, ale na evropské úrovni musí platit daně a musí být licencováni. To pro mě znamená, že v podstatě nepotřebujeme všeobecné filtrování. Já si myslím, ehm, že pirátské strany s tímto nebudou mít žádný problém, protože to celkové filtrování ne, nepotřebujeme. Nesmíme ale ohrožit lidsk, ohrozit lidská práva a svobodu tisku. Chceme-li ale zachovat demokracii, potřebujeme transparentnost v oblasti těch algoritmů. A já si myslím, že musíme podniknout politické kroky, protože my jsme hrdí evropští legislátoři a měli bychom se tak také chovat. Děkuji. Děkuji. Eh, Korce Maltese. Děkuji, to bylo velice zajímavé a já myslím, že to je velice užitečné, protože politika je poměrně dezorientovaná a málo aktivní tady v těchto sektorech v posledních eh, letech, kde opravdu dochází k veliké revoluci. Eh, je to tedy jednak problém sociálních médií, ale ne jenom. V současné době ten fenomén fake news v podstatě eh, se dostal do všech oblastí informování, i těch tradičních protože e, to poslední nejnovější e, sdělovací prostředek obvykle udává styl i těm ostatním a v současné době ty fake news se nám šíří už i v televizi, v rozhlase a v novinách. A tady se nám rozšiřuje tedy ten zvyk neověřovat zprávy a to se dokonce týká i vědeckých informací, což je velice škodlivé. Eh, a vidíme, že tedy se to děje i v tradičních médiích, kde vlastně je nějaká forma kontroly, kde je nějaká legální právní odpovědnost, která u sociálních médií neexistuje. A je tady tedy ta kultura veřejnosti. Veřejnost je zvyklá posuzovat zatím různě tradiční média z toho kvalitativního pohledu. Například v Německu eh, Bitzeit Mond má zatím víc Eh, víc výtisků než frankfurtský deník, ale přitom veřejnost si myslí, že ten frankfurtský je důvěryhodnější a na internetu k tomuto nedochází. Tam je vlastně ten počet kliků důležitější než cokoliv jiného, čili je potřeba veřejnost vzdělávat a tady právě i vy byste nám mohli dát nějaké návody, návrhy, protože není prostě uh, snadné zvýšit gramotnost o těch nových médiích. A právě je také zajímavé to, co tady říkal pan profesor Marchiori že je potřeba zasáhnout na samém začátku šíření fake news, protože pokud to neuděláte, tak jakákoliv další intervence už je příliš, přichází příliš pozdě a nic nezmůže. A my trošku přicházíme eh, pozdě, protože ostatně i ta stará, i ta směrnice o ob- elektronickém obchodování je 16 let stará a přitom před 16 lety to bylo někdy prostě jakoby skoro pravě z pohledu internetového obchodování. Od té doby se to všechno výrazně vyvinulo a posunulo. A zároveň, jak říkala paní Silvie Kosta, je tady ta odpovědnost vydavatelská i u těch platform. Oni nám říkají, že to je nějaká cenzura. My chápeme tyto jejich námitky, ale musíme zároveň hledat prostě nějakou správnou rovnováhu, protože dobře, na jedné straně máte cenzuru, ale na druhé straně by to pak vypadalo jako na divokém západě. Děkuji. Děkuji vám srdečně. A nyní budou hovořit další členové výboru. A první je kolegyně Diminespa. Děkuji, právě jsem přišla a vyslechla jsem si Eh, kolegy panelisty a jeden z nich hovořil o modrých lžích. Byly to lži, které se dále posilují skupinovým efektem. My jsme v Katalonii měli také kampaň nezávislosti a tam se eh, falešné zprávy eh, šířily jednoduše dál a na základě těchto falešných zpráv eh, byla udělána nesprávná rozhodnutí. A já bych se ráda dozvěděla něco o této koncepci. Ta, mě, ta je pro mě velice zajímavá. Děkuji vám srdečně. A nyní pan kolega Camidimiš. Iva, eh, domanda li nixtieq jina, jiena hija min għandhom allura jkunu Já se chci zeptat, kdo by měl být strážce pravdy. A já se ptám proto, protože fake news nemůžeme považovat za samostatný jev, ale musíme ho vidět v širším kontextu. Jestliže hovoříme o regulačních orgánech, o kom tady hovoříme. Peter Obon, anglický autor, napsal knihu eh, Vzestup politického lva o tom, jak myslí a smýšlí Trump a také eh, napsal v této souvislosti další knihy. A proč o tom hovořím? V mnoha volebních kampaních se také využívají algoritmy v těchto souvislostech. My tady máme také požadavky na eh, máme také právo na to, abychom požadovali, aby veřejná média eh, poskatovala pravdivé informace a eh, dále také musíme vědět, jak fungují fake news na mezinárodní úrovni. Například příklad obvinování, že Raša se zopajila do Brexitu či do volební kampaně v USA, anebo že také se měšuje do dalších volebních kampaní a že také poskytují falešné profily. Takže otázka zní, komu můžeme skutečně důvěřovat jako strážci pravdy, pravdivých informací pro všechny. Děkuji vám srdečně. A nyní paní kolegyně Šojdrova. Děkuji, eh, děkuji za ty prezentace, velmi zajímavé. Eh, já bych se připojila k těm dotazům, které tady směřují k tomu, eh, jak vlastně si poradit s, tí, s tou cenzurou takzvanou. Já se domnívám, že je správný požadavek, který Evropský parlament vyslal v návrhu revize audiovizuální směrnice, aby jistý eh, obsah byl odstraňován, aby eh, provozovatelé eh, platform měli povinnost odstranit hate speeches, nabádání k radikalismu, k terorismu. To si myslím, že je úplně jasné a je pravda, že čelíme kritice, že je to cenzura. Ale myslím, že s tím si mm, jako dokážeme poradit. Já mám na vás dotaz myslím že eh, by bylo třeba požadovat aby ti kteří zveřejní jakoukoliv zprávu tak abychom mohli ověřit autora. Eh, mně nevadí zpráva která je třeba pro mě nepříjemná ale když nemá autora tak nemůžeme hnát nikoho k zodpovědnosti a toto je, myslím, to největší riziko té demokracie, že máme svobodu, ale nemáme tu odpovědnost. A myslím si, že ano, nechť je svoboda, ale nechť každý je hnán k odpovědnosti za to, co napíše. E, čili nabízí se otázka, zda obsah, který nemá autora, je anonymní by neměl být odstraňován, prostě by neměl být zveřejňován, protože pak nejsme schopni, nemáme eh, vlastně, eh, nemůžeme si ověřit, kdo jakou myšlenku vysílá a kdokoliv může zveřejnit cokoliv a není trestaný. Není trestaný a myslím, že to je hlavní problém, podle mého názoru. Děkuji vám srdečně a na závěr prvního kola pan Gramatikasis. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε γιατί πράγματι... Ano, já si myslím, že tato debata je velmi dobře zorganizována. A teď mám několik poznámek. Za prvé, nezapomínejme, že toto není žádná nová věc, ty fake news. To je velmi starý jev, možná starý jako lidstvo samo. Ale e, to, co je nové, že se to na nás opravdu valí dnes a denně a velmi těžko se rozlišuje, co je pravda a co ne. A já si vzpomínám, že před nějakými 30-40 lety bylo to známé vysílání, kde se popisovala invaze mimozemšťanů do New Yorku. Ono to vyvolalo velikou reakci, řada lidí začala panikařit a potom řekli, že to byl vtip. Takže nebylo už tohle tehdy fake news. Potom druhá vlec. Já jsem tady se zájmem vyslechl ty různé klasifikace a kategorie fake news, ale já bych se na to podíval trošičku jinak. Eh, když, jestli to je zpráva, kterou můžeme snadno ověřit nebo ne. Když se mm, podíváme na Google, kde někdo, kde eh, prostě se dočteme, že nějaká rostlina roste jenom směrem nahoru nebo směrem dolů, tak to je něco, co, čemu rozumíme všichni, ale jindy jsou tam takové zdroje, které si snadno neověříme. Potom eh, další věc, když se někoho obvinuje ze sexual harassmentu, ze sexuálního obtěžování, tak se snad eh, obtížně ověřuje, jestli to tak bylo nebo ne. Čili asi já bych to klasifikoval podle toho, jak snadno můžeme ověřit, jestli něco je fake news nebo ne. Takže já myslím, že my eh, se teď nacházíme v takové fázi, kdy něco můžeme třeba i ověřit logicky, ale mm, někdy nám to k ničemu není. Takže možná by bylo lepší tam dát mnohem jasnější klasifikaci. A my to v našem výboru prostě tohoto také známe a řešíme, zda je nějaká zpráva pravdivá nebo ne. Děkuji vám a než to úplně popletu, eh, Chtěla bych zde přivítat v našich řadách skupinu návštěvníků, a to konkrétně 20 praktikantů a praktikantek generálního ředitelství pro překlady eh, Evropského parlamentu. Srdečně vás eh, vítáme, jistě se z této akce i poučíte. Teď bych ráda dala slovo za komisi panu Cizarínimu na dvě minuty a potom vrátím slovo ještě našim expertům. Takže prosím, pane kolego. Thank you, Chairman Paul. Děkuji mnohokrát paní předsedající za pozvání a za možnost stručně promluvit v této velice zajímavé debatě. Ano, ty myšlenky, které zde zazněly od různých eh, řečníků, jak tedy panelistů, tak eh, z obecenstva, eh, Jsou to všechno myšlenky velice zajímavé, velice důležité. Komise zohledňuje zejména teď. Je to komisařka Gabriel, která oznámila iniciativu pro boj s problematikou fake news zrovna minulý týden oznámila spuštění veřejné konzultace, která potrvá do začátku února a je už tedy teď otevřena komukoliv, všichni se mohou vyjadřovat. Ehm, a poté vytvoření skupiny na vysoké úrovni, která má proporcionálním způsobem reflektovat jednotlivé komponenty které jsou součástí problému, tohoto problému, ale možná i součástí řešení eh, této problematiky. Takže je to skupina na vysoké úrovni, která vyváženým způsobem má zastupovat slovo platform, médií, akademiků, výzkumníků a novinářů a také organizací občanské společnosti, které v tomto kontextu rovněž hrají velice důležitou roli. Takže prozatím jsme v takovém tom naslouchacím režimu, chceme lépe pochopit, jak tento fenomén utváří veřejné mínění, tedy v tom negativním slova smyslu. A chceme pochopit škodlivost tohoto fenoménu. To je v popředí celé této debaty a já si myslím, že dnešní příspěvky zde eh, podtrhly, jak naléhavé je něco dělat. Určité cíle zde jsou, paní komisařce, naprosto jasné. Transparentnost, viditelnost kvalitního obsahu, problémy související s používáním algoritmu a způsob, jakým eh, je obsah seřazován a tříděn eh, v online prostředí a také transparentnost v oblasti peněžních toků, kdy tedy občas dochází k podpoře zákeřných zdrojů informací. E, toť vše, a jsou to přesně skoro dvě minuty. Ano, děkuji vám za tyto informace. Tato akce může být poučná nejen pro zaměstnance parlamentu, ale možná i pro komisi. V to alespoň doufáme. Teď bych ráda dala slovo opět našim expertům. Nemusíte reagovat na všechno, eh, Vyberte si z toho, na to, eh, vyberte si z toho to, co, na co odpovědět chcete, dostanete slovo na kolik, každý tak zhruba opět na dvě, tři minutky. Takže prosím, poněkud se omezte hlavně na to, eh, co si myslíte, že musí být zodpovězeno. Kdo začne? Tak prosím pan Machiori. Ano, je to škoda, otázek bylo mnoho a času je tak málo. Jsou to všechno velice důležitá témata. Všechno by to šlo schrnout dvěma slovy, myslím si já. Jsou to eh, slova, která mám eh, od dětí, když eh, mluvím před takovým obecenstvem. To je snad to nejhorší obecenstvo, jaké můžete dostat. Oni se vždycky ptají, proč. A zejména proč ne? Což je do značné míry strašidelné, protože všechno, co považujete za dané, oni to tak nevnímají. Něco, co by bylo ratifikované, pevně dané. My máme tendenci žít ve společnosti, která je stratifikovaná. Jinými, jinými slovy, je tady určitá setrvačnost. A je to taková ta klasická setrvačnost pro změnu. Co to znamená konkrétně za to? Podívejte se třeba na ty algoritmy propagace fake news, virální zprávy. Ono to vypadá jako něco, s čím nemůžeme nic dělat. To je prostě ten internet. Ale proč to tak funguje? Ne, internet tak to nefunguje. To jsme zapříčinili my, že to takto funguje a stejně tak to můžeme změnit. Ono to je jednoduché. Můžeme zkrátka zabránit virální propagaci zpráv. To no, by bylo velice snadné. To neznamená cenzurovat, protože když něco cenzurujete, tak to smažete a poté to je hodně tenký let, protože cenzura to znamená, já vás o tamtuť vymáznu, nemáte právo nic říkat. Ale ta amplifikace je něco jiného. Já amplifikuji, zesílím hlasy, kterým věřím a nezesílím ty, kterým nevěřím. To nesouvisí s cenzurou. Způsob, jakým internet funguje dnes, je, že všichni mají možnost být amplifikováni. Ale to vlastně není svoboda, to je hloupost velice často, protože internet nebyl vytvořen pro takovouto situaci, pro takovýto kontext. Původně byl internet velice důvěryhodným eh, zdrojem informací. Eh, možná si říkáte třeba, proč máme všechny ty hackery a bezpečnostní problémy a tak dále, protože původně internet byl vytvořen pro velice bezpečné prostředí, pro vojenské prostředí a potom se rozšířil na veřejnost. A tím se změnila pravidla a teď my měníme internet, měníme protokoly, aby internet byl bezpečnější. A to samé platí o království informací. Eh, informační web informační internet začal s pár aktéry, kteří pracovali s informacemi a problém fake news tam nebyl, protože tam v podstatě nebyly vůbec ani žádné zprávy jako takové původně. A teď tady máme tyto problémy. Takže řešení jednoduché. Změnit model, necenzurovat, ale zabraňovat amplifikaci. To je potřeba omezit. Ne něco smazat a spadnout do pasti cenzury. Děkuji. Prosím další. Ano, dvě minuty na odpověď eh, na velice důležité otázky. Zkusím to stihnout ve třech minutách. Pokud to eh, voní jako tisk, eh, na omak to je jako tisk, tak je to pravděpodobně také tisk. Google a Facebook editují všude možně. Mají své vlastní standardy, dokonce i v rámci těch sociálních médií. Takže oni už tak jsou editoři svých vlastních, těch masových eh, informačních center ten celý argument o svobodě projevu No, ono by to bylo porušení svobody projevu, kdybyste nemohli promluvit na Facebooku nebo nikde, ale můžete si začít vlastní blog a tam si můžete psát, co chcete. Ale oni už to editují. Kdybych já byl EU, šel bych do OECD, do OSN a za pár dalšími aktéry Světového ekonomického fóra, kteří říkají, že dezinformace na webu jsou globální výzva, Eh, klima, nerovnost a tak dále. A kdybych byl vámi, tak bych řekl, podívejte, vy editujete obrovské spravodajské agentury. Takový zkrátka jste. Eh, jak to chcete spravovat, ty dvě miliardy svobodných novinářů, to je váš problém. A já si myslím, že vy máte sílu, vy nejste jenom nějaká náhodná skupina. Vy Eh, nejste nějaká nevládní organizace, máte svaly, tak je použijte, prosím. Nic vám nebrání, abyste to udělali. A i když jste liberálové, tak stejně musíte pravděpodobně něco regulovat, protože trh není efektivní. To tedy za prvé. A za druhé, pokud regulovat nebudete, vytvoří to velice nerovný trh mezi těmi neregulovanými desperáty, kteří si budou říkat, co budou chtít, a mezi svobodným tiskem, který nebude moci říkat, co chce, Přesně proto, že bude muset dodržovat dobré standardy, osvědčené postupy, novinařiny a tak dále. A to jsou velice striktní kritéria. A když už v tom budete, kdybych byl vámi, kdybych byl na vašem místě a ptáte se na ty kontroly, na tu vyváženost, pravdivost informací, přečtěte si principy excelence v, novinař, v novinařině amerického, amerického svazu novinářů. To znamená, jděte popravdě kam až můžete, kriticky nahlížejte zdroje a tak dále. Nevím, proč by se nevyužil už etablovaný tisk pro část té práce a pro zbytek vědci. Můžete je využít. Co se týká těch takzvaných modrých lží a celé té psychologické perspektivy. Ta sociopsychologie už s námi je dlouhá léta. E, teď jde hlavně o rychlost. A to jak v tom pravém slova smyslu, tak v tom přeneseném slova smyslu tyto fenomény, to znamená ty, ta echa, modré lži, to jsou vlastně fenomény, kdy měníte své názory, ne své chování. A souvisí to jaksi s dynamikou skupinového chování. Takže já, kdybych byl EU, tak bych e, si zadal studie o té sociopsychologii v online prostředí. To by, myslím, byly dobře utracené peníze. A poslední věc, co chci říct. Fake news eh, existují stejně dlouho jako lidstvo. Co je nového, je ta rychlost rozšiřování těchto zpráv je to vlastně takový nový sociotechnický experiment. Všichni chtějí dostat všechny zprávy ke všem. Já bych rád zopakoval jeden argument. Celá ta myšlenka, že ty platformy Facebooku, Google a tak dále, že to jsou svobodné platformy, vůbec ne. To vůbec neplatí. Takže klidně použijte eh, tento argument, řekněte jim, tak vy jste teď editoři obrovských spravodajských platform, tak koukejte něco dělat. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát a v neposlední řadě tady pan kolega. I would divide the problem in two parts. Ano, já bych ten problém rozdělil do dvou částí. Jedna je informační a druhá je geopolitická akumulace, šíření informací, o které tady hovořili kolegové, se týká té první části. A já si myslím, že tento problém je více-méně řešitelný, ale mé hlavní obavy se týkají té části druhé, protože fake news na internetu, když jsou politicky motivovány, když nějaké silné mocnosti podporují a investují do fake news, tak budou eh, financovat eh, spravodajské stránky, budou podporovat finančně lidi, kteří budou šířit tyto zprávy. Já v Bulharsku každý den vidím nové a nové fake news, které se začínají šířit. Čili ten druhý problém. Ten je opravdu poměrně složitý a já nejsem velmi optimistický, protože fake news v politickém smyslu, které šíří nějaké pol- politické, náboženské nebo etnické identity, tak lidé, kteří sdílí určité přesvědčení, to potom začnou, aby si uvědomili, že to jde i proti jejich identitě, to je velmi obtížné. A právě proto já si myslím, že je potřeba něco změnit eh, na tom, jakým způsobem učíme o politice na univerzitách. Já jsem před 20 lety vedl kurz neveřejná politika. Byl o tom, jak neveřejné činy mohou být použity pro veřejné účely a na druhé straně, jak veřejná fóra mohou být použita pro neveřejné účely teď ale vidím, že tady je pozitivní trend, že eh, různí lidé začínají mít zájem o neformální politiku a mám na mysli neveřejnou politiku v nejširším slova smyslu. Když se podíváte na příručky eh, politiky, tak vidíte, že to je omezeno na ty klasické procedury, institucionální politiku, na vše, co se týká takového toho právního nastavení politiky. Zatímco fake news, používané pro politické účely, pracují s čímkoliv. A jestliže s tímto se nevypořádáme, tak mm, bude velmi obtížné, zejména ve východní části Evropy a v jiných částech světa zajistit eh, dobrou kvalitu žurnalistiky. Jediný způsob, jak učit lidi, je ne učit je, co je dobrý nebo excelentní žurnalismus, ale učit je, jak rozhodnout, eh, jaký byl původ té které zprávy. A my jsme teprve na samém začátku tohoto procesu. Děkuji. Děkuji vám srdečně za první velice zajímavé a napínavé diskusní kolečko. A nyní se dostáváme k druhé části našeho slyšení. A tady máme hosta, který přijel z velké dálky a to je pan profesor Konstantinos Daska který přijel z univerzity v Bostonu, který nás seznámí s technickými možnostmi, jak bychom mohli nakložit s fake news. A také vítám mezi námi Karolín Švát, která je pracovnice výzkumného neziskového centra Korektiv v Berlíně a toto centrum se zabývá odhalováním fake news a ona nám může říci něco z praxe, jak často tedy se fake news odhalují, jak se to dělá a jak se toto také zveřejňuje, když se zjistí, že se jedná o fake news. Já dám nejdříve slovo profesorovi Daskalakisovi a potom paní Švarc. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dobré odpoledne přeji všem. Můžete mi prosím dát dálkové ovládání? Fake news to je velice zajímavé téma a to proto, protože nemáme přesnou definici, co fake news jsou. Takže bez pochyb je těžké navrhnout eh, definici, když eh, tady to nepojmeme filozoficky. Eh, ale pracovní definice je taková, že fake news je špatná interpretace určité skutečnosti. Tady to vidíme na levé straně, vidíme proto příklad. A nebo je to zcela vykonstruovaná informace s cílem získat co nejvíce posluchačů jak již bylo řečeno, tak fake news již existovaly v minulosti, není to žádný nový jev ale Zásadní v této souvislosti je další součást fake news a to je šíření fake news. Definice fake news by také měla obsahovat formu šíření a fake news by také mělo popsat eh, šíření článků eh, s tím, že v podstatě se jednalo o šíření ze strany lidí. Takže něco, co by měli šířit skuteční lidé, je však děláno strojově, tak to v podstatě je fake news a já budu hovořit o tom, jak se fake news šíří a já e, také budu hovořit o technických způsobech odhalování fake news social bots, sociální bots a také sociální účty šíří nejvíce fake news. Takže také existují sociální klikové farmy, které zasílají a dále šíří fake news. Tady to vidíte, jak taková ta klikovací farma na levé straně vypadá. A potom tady vidíte také roboty. A a klikovací farmy a také sociální boty eh, také stanovují potom priority. A potom se vytvářejí algoritmy, které eh, potom nastínují to, že by eventuálně eh, fake news mohly být sociálně akceptovatelné. Takže tyto účty jsou někde eh, na straně, na okraji sociálních sítí, nejsou přímo v jádru, ale jsou také z části propojeni se skutečnými uživateli. Takže je po to je těžké toto propojit přímo s jednotlivými uživateli. Ale potom tady máme také eh, můžete eh, propojit tyto fiktivní účty s vlastním obsahem. A pokud propojíte se svým obsahem nějakou celebritu, potom eh, se váš obsah eh, zdá být pravdivý. Některé celebrity to také tak dělají, některé jsou placeny z Darknetu. Jedná se tedy o pokus Eh, tady eh, naformulovat a definovat, jak se fake news šíří. A fake news vstoupí na sociální síť a jakmile získá posluchače, tak potom začne se tato zpráva lavinovitě šířit takže jestliže je tato zpráva spatřena, potom získává hodně kliků a potom začnou algoritmy Google toto vnímat jako dobrý obsah a toto vede ještě k větší sociální integraci a vede to k většímu šíření fake news a také potom na tuto stránku jdou eh, reklamní šaty A můžete tímto obsahem také ovlivňovat eh, politickou ideologii a například také volby a další věci. Jak můžeme odhalit fake news? boj proti fake news je velice složitá eh, záležitost, dokonce i pro odborníky. A bohužel vy eh, prakticky není možné eh, odhalit z 90 či ze 100 fake news je třeba se propracovat ke zdroji fake news a také k historii článku, který je tento zdroj eh, vyprodukoval, také musíte zjistit, eh, jak kvalitní je jazyk, jaké vlastnosti mají tyto články a jak vypadají také články na stejné téma, jestliže tyto články byly e, zpracovány spolehlivými médii. Takže tady, když chceme odhalit e, fake news, tak je to opravdu velice složitá záležitost. A jestliže chceme automaticky detekovat eh, fake news, tak to v současné době prakticky eh, není možné. Máme určité postupy, máme technologii, na analyzování článku a je také porovnán obsah článku s názvem, porovnává se například jazyk, gramatika a tak dále. Máme zde hodně nástrojů, které toto mohou dělat takže se provádí analýza obsahu článku a tímto způsobem lze z části odhalit fake news. Pak existuje ještě další technologie. A zde musíme také hovořit v této souvislosti o šíření fake news, tedy o procesu šíření. Je třeba chápat také zapojení social bots Takže tady existují algoritmy na sítích, které lze využít pro to, abychom zjistili, z jakých důvodů eh, byly fake news vytvořeny. A jak můžeme tedy s fake news eh, bojovat? Je třeba bojovat především proti lavinovému šíření fake news a zde musíme vytvořit novou technologii. Již byly zahájeny kroky, eh, které mají také snížit eh, ziskovost eh, fake news, protože část motivace je především zisk Google také změnil vyhledávače tak, aby oddělil eh, zrno od plev, tedy se snaží také odhalit falešné účty. A jde tedy také o to, eh, aby lidé označovali fake news, jestliže má, čtete článek a máte dojem, že se jedná o fake news, tak ho můžete označit, ale musí se to udělat inteligentně, tak, aby eh, čtenáři či uživatelé neoznačovali obsah, se kterým jednoduše pouze eh, nesouhlasí eh, Wikipedia by tady mohla být určitým vzorem. Například ve Wikipedii můžeme označit určité kontraver, kontroverzní články. Myslím si, že věrohodnost článku také souvisí s věrohodností zdroje. A máme možnost tady také rozlišovat věrohodné a nevěrohodné zdroje. ale eh, věrohodnost je, eh, posuzování věrohodnosti je velice subjektivní. Pro, že například ve Spojených státech existují média, která označují demokraté za nevěrohodná a jiná demo, média označují konzervativci, republikáni za nevěrohodná. Ale určité zdroje můžeme považovat za z části věrohodné, ale také fake news mají často jenom krátký život. Jestliže existuje článek, který byl na netu včera a dnes už tam není, tak můžeme víceméně očekávat, že e, to byl fake news. Existují také technické stroje, jak eh, měřit věrohodnost stroje. Já si myslím, že je mimořádně důležité, abychom především vzdělávali eh, lidi a uživatele, aby tím také, jestliže budou e, lidé internetově gramotní, pak mohou také bojovat proti fake news. E, jestliže e, budete znát souvislosti, a budete dostatečně kritičtí, pak také budete používat svůj rozum při, při posuzování různých eh, článků a fake news. A my jsme kritičtí například v komerci, v obchodu, ale také my musíme uh, vzdělat eh, naše uživatele v oblasti používání vyhledávačů, také je musíme seznámit s tím, jak vyhledávače fungují a také algoritmy musí být transparentní. Děkujeme mnohokrát. Eh, jsme tady zjistili, že nám mohou pomoci i technické prostředky identifikovat fake news, ale bez lidí to přece jenom asi nepůjde. Ale o tom nám jistě řekne něco paní Schwarz. Děkuji za pozvání. Ano, budu hovořit o našem fact-checkingovém týmu v rámci projektu Echt Jetzt. Je to e, fact-checkovací tým e, projektu Korektiv, který existuje od dubna 2015, eh, takže je to relativně nový projekt. Jsme týmem čtyř lidí a děláme to, že využíváme různé monitorovací nástroje, prostřednictvím kterých kontrolujeme obsah sociálních médií. Ten obsah eh, sledujeme vlastně pomocí bývalých marketingových eh, nástrojů, které jsme si předělali pro novinářské účely. Také pozorujeme, odhalujeme nepravdivá tvrzení politiků a jiných aktérů, kteří, řídí, eh, kteří šíří obsah přes sociální média především. Korektiv je také jediný spolupracující eh, partner pro spolupráci firmy Facebook v Německu, takže k nám se dostávají ta hlášení, která jsou ohlášena na Facebooku. Eh, jsou to aktuálně pouze články, které lze takto nahlásit. V Německu je to poměrně obtížný problém, ale jde zkrátka zatím pouze o články. Eh, všechny fact-checkingové týmy Eh, které s Facebookem spolupracují, vlastně všechny říkají, že je pro problém s transparentností, to znamená, nevíme, kolik obsahu se takto nahlásí, jaký to má dopad, pokud už se něco nahlásí. Jak říkám, my jsme v Německu jediný partner, ale potřebujete eh, alespoň dva subjekty, abyste vůbec mohli něco označit. Takže eh, tady to je takový fake slide, toho jste si jistě už všimli. Před volbami do Bundestagu jsme spolupracovali s takovou skupinou studentů, eh, které jsme jeden týden školili eh, v oblasti technik kontroly faktů a fact-checkingu. A poté jsme tři týdny vydávali takový biletín, eh, který jsme rozesílali do takzvaných newsroomů, ale i soukromým osobám a každodenně jsme vydávali takovou kontrolu faktů, abychom zkrátka informovali ostatní kolegy v médiích o dezinformacích v sociálních médiích. Eh, vydali jsme v té době 77 článků, 46 eh, z nich bylo klasické kontroly faktů, Zbytek byly různé analýzy nebo rozhovory na takové té meta úrovni, na téma eh, mikrocílení a tak podobně. Odhalili jsme, že je relativně snadné v krátké době vyškolit velký počet lidí v užívání těchto nástrojů a vysvětlit jim, jak funguje ten takzvaný fact-checking a vytvořit tak nový tým. Zjistili jsme, že je dobré mít hodně nástrojů, ale že je ve finále užitečné používat jenom pár z nich, jinak je ta situace hodně obtížná, tedy sledovat zároveň vše. A poučili jsme se také eh, v tom, že ti fact-checkeři, kteří sledují určitá média, nezjistí vše, co se děje v sociálních médiích. Děje se toho hodně v uzavřených skupinách na Facebooku například, eh, přes WhatsApp toho běží spousta a pokud nemáme eh, nějaké informace od angažované společnosti, tak zkrátka se k těm zprávám vůbec nedostaneme a nemůžeme začít na nich pracovat. Své články publikujeme, jak říkám, prostřednictvím toho biletínu, ale také na sociálních médiích. Doufáme, že dostane, dosáhneme i na další média, jako na multiplikátory. Často to neproběhne. že by někdo, eh, jak si tedy, zatím nemáme prostor zveřejňovat své články na Facebooku, takže to máme zatím stále Eh, ty, tyto dveře máme zatím stále zavřené. Zabýváme se například asilovou migrační politikou a i ostatními politickými sférami, které zatím nejsou příliš osvětlené z hlediska fact-checkingu, například sféra zdravotnictví. Tady nemáme žádné weby fact-checkingu, které by systematicky eh, říkali, co je pravda a co ne. Většina eh, fake news nebo lživého obsahu se u nás rozšiřuje přes Facebook, v případě nějaké nenadále události, třeba nějaký útok, přírodní katastrofa nebo něco takového. Ale Twitter je také velice důležitá sociální služba. Eh, hrají tam pravděpodobně roli sociální roboti, kteří jaksi zesilují, amplifikují význam toho obsahu, ale přes eh, eh, ale co se týče Twitteru v Německu, není mnoho lidí, co by Twitter používalo, ale ty informace se mohou dostat k novinářům, třeba eh, údajní podezřelí nebo nějaký obrázek, který neodpovídá tomu, co na něm má být. Velice snadno se to dostane do klasických médií a pak se to odtamtud začne šířit dál. Velká vlna fake news byla v Německu v podstatě ještě předtím, než jsme o tom začali debatovat s tou takzvanou uprchlickou krizí, to znamená někdy od léta 2015, kdy mnoho uprchlíků přicházelo do Německa, tam tehdy se objevovalo spousta falešných zpráv právě o těch uprchlících. Myslím si, že reakce ze strany médií také přišla a i ze strany politické úrovně přišla pozdě. Co se týká našich metod, máme u nás velice málo fake news webů, kde by byly pouze lži, eh, ale v Německu je hodně takzvaných alternativních médií, kde čas od času se nějaký takový fake news objeví. Eh, nebo si vybírají ty weby určité zprávy, informují selektivně. Máme eh, mnoho fotografií a videí, které se vytrhávají z kontextu nebo se používají v úplně jiném kontextu. Například hezký příklad, před volbami jsme měli jedno takové video, kde je skupina 20 eh, lidí v bílých oblecích, kteří eh, byli v Lipsku na jedné křižovatce a údajně to byl důkaz islamizace. My jsme to rešeršovali, zjistili jsme, že to vůbec nebyli muslimové, byli to eritrejští křesťané. Nicméně to video bylo téměř 12 tisíckrát sdíleno v mezidobě. Máme eh, různé citáty politiků, eh, prominentních politiků, máme různé fingované dokumenty, které někdo někde vyfotí a pak to rozešle po síti. To, co nám chybí, nebo co by nám hodně pomohlo, eh, by byla právě ta transparentnost. To je pro nás to nejzásadnější. Jinými slovy, abychom z těch platform dostávali víc statistik kolikrát se něco sdílí, jaký je dosah těch zpráv. Kolik lidí vědělo o tom, že ta zpráva je jaksi eh, falešná, lživá. Chtělo by to také, aby úřady reagovaly rychleji v určitých kontextech. Například eh, když se ta zpráva týká policie nebo některých jiných orgánů, je velice zdlouhavé získat od nich nějaké prohlášení, často to trvá třeba několik dní. A e, pak je velice těžké podchytit tu špičku e, toho rozšiřování těch zpráv, protože za tři dny už je dávno po všem a lidé se zabývají něčím úplně jiným. A poznatky také ukazují, že čím dříve přijde jaksi dementy tím lépe se s falešnými zprávami bojuje. Velice důležité pro evropský kontext je také to, dívat se na specifický kontext. Máme různé regionální rozdíly. V Německu máme eh, různé sítě, které hrají důležitou roli. Eh, jsou to sítě různých trolů, které, které zejména zahraniční žurnalisté nerozpoznali eh, a sdíleli jejich zprávy, takže je potřeba rozlišovat eh, čí zprávy sdílíte a musíte reflektovat ten specifický kontext dané země, odkud ta zpráva pochází. Co nám dále chybí, je nějaký vhled do WhatsAppu a do uzavřených eh, skupin na Facebooku, eh, takže ta naše komunita není zatím dost rozrostlá a nemáme také žádný vhled eh, do falešných zpráv v rámci turecké nebo ruské komunity v Německu a těch je také mnoho. A tím bych to uzavřela. Děkuji. Děkujeme, děkujeme mnohokrát za Eh, tento velice praktický náhled do práce fact-checkerů. Řekla bych, že i v dnešní době je tato práce velice, velice důležitá. Vím, že mnoho novinářů něco podobného také dělá, ale řekla bych, že vaše práce je velice potřebná, velice nutná. Já se vždy sama sebe tak trochu ptám. My eh, často hovoříme o těch takzvaných echo chambers, tedy o tom zesilování těch zpráv, eh, kde se tedy ty fake news amplifikují v podstatě. Eh, říká se, vidím jen to, čemu už tak jako tak věřím. A otázka tedy je, jak se do těch eh, echo chamberů dostaneme. A o tom jsme právě mluvili jakým způsobem podchytíme, že se jedná o fake news, protože to by byl náš cíl, tedy dostat se do těch amplifikačních komor a e, to je snad to nejtěžší, co si dovedeme představit. Nicméně to mě tak teď jenom napadlo. Takže budeme pokračovat tak, jako jsme e, to už udělali předtím. Začneme koordinátory e, a pak bude prostor pro další otázky. A teď se tedy dívám na Sabíne, jestli chce promluviti. Mám jen jednu otázku, stručnou. Vy jste jediný partner pro Facebook a říkala jste, že máte čtyři lidi. Ano, to je příliš mnoho s příliš málo lidmi. Jde to vůbec zvládnout? Jak efektivní taková kontrola vůbec může být? když třeba podniky jako eh, je Facebook vám hází různé klacky pod nohy třeba a tak dále. Protože je to vůbec zvládnutelné třeba s těmi technickými pomůckami, nebo vás musí být hodně, protože vy říkáte, ano, my zvládneme jen určité procento, rozhodně ne všechno, eh, a to se nezabýváme nelegálním obsahem, eh, obsahem relevantním z hlediska ochrany mladistvých a tak dále. To přece vy vůbec neřešíte, je to tak? Děkuji. Silvia. Děkuji. Já musím říct, že obě tyto zprávy mě velice zaujaly. K prvnímu vystoupení profesora Daskalakise mám jednu otázku. Nebo respektive takto, nejprve bych chtěla říci, že eh, fake news, to není fake news samo o sobě, ale prostě je to určitá taková skupina, celý takový jev, se kterým souvisí úmyslné šíření. Takže je tam právě důležitý ten aspekt toho šíření. A tady by bylo možné mm, identifikovat nějaký princip odpovědnosti. Vy říkáte transparentnost, já říkám spíše odpovědnost. Takže jestliže zatím někdo je IDA, e jestliže ukážete, že jsou tam ty sociální boty, ty automaty, eh, a jestliže opravdu někdo stojí za tímto cíleným šířením, a já zase nevím úplně přesně, jak ten mechanismus potom funguje, to partnerství s Facebookem. Možná bychom mohli požádat ty sociální sítě, aby měli nějaké eh, hlídače, kteří budou ověřovat, eh, co se tam děje. Takže já mám pocit, že to je v podstatě také i mm, začarovaný kruh a my máme alespoň některé nástroje, sice nedokonalé, ale už nějaké nástroje máme, abychom udělali kroku předu, abychom mohli zjistit, kde začíná ta odpovědnost v tom šíření. Protože to je přece problém. Jestliže oni žijí z reklamy a z počtu kliků, tak eh, nemohou potom mm, získat ty inzerenty, protože to přece závisí čistě na těch komerčních eh, podmínkách. A potom také v souvislosti s tím, co říkala paní Švárc, vy jste říkala, že tady máte tedy to partnerství, že děláte tady analýzy, také vzdělávání, školení, ale zároveň se řekla, že bohužel z Facebooku nedostáváte žádnou reakci, aby vás informovali o těch dopadech, které to má. Takže v zásadě jsme teprve na samém začátku. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Děkuji, Helga Trüppel. Děkuji. Před nějakými e, třemi týdny jsem měla možnost mluvit s Kristofem Leclerkem, hlavním editorem Orativ a on opravdu si velmi stěžoval na fake news. Není to nic nového, dobře, bylo to tady od počátku lidstva, ale to šíření, ta nová technologie, je to něco úplně jiného, je to skutečná revoluce. A on se stěžoval na to, že za zatím ty platformy neinvestují dostatečně do těch korektivních mechanismů a velmi často jiní, třeba daňoví poplatníci za to platí, nikoli ty firmy. A to já považuji za opravdu narušení eh, té situace a je to neakceptovatelné. A my bychom se měli snažit je tedy hnát k odpovědnosti, takže já bych chtěla vědět, jaké jsou vaše zkušenosti, jestli můžete nějak zareagovat takto. Jaké máte financování, jaký je tam příspěvek těch technologických gigantů k té jejich seberegulaci, aby eh, nevedli k tomu, nevedlo to k tomu, že lidé budou stále více hloupí a potom, jakým způsobem vyhodnocujete politiku politiku, protože eh, já vím, že většina těch vedoucích představitelů patří pod Springer, což je vedoucí eh, německý vydavatel, ale když se dívám na ty články, tak oni jsou tak, eh, tak jednostrané, vždycky podporují uh, Eh, zájmy velikých eh, technologických gigantů a já musím říct, že mě opravdu v tom, co se děje v tom Air politiku, mě to skutečně až zaráží. Já jsem si říkala, je tam nějaká propaganda, je to takhle opravdu míněno? Děkuji vám. Já si myslím, že všichni již jsme udělali své zkušenosti s politikou. Tady opravdu nemůžeme již hovořit o slušné novinařině. To je opravdu na hranici s fake news. Pan kolega Magano. Two minutes. Uh, grazie. Two minutes. No, eh, innanzitutto... Děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat za ta vystoupení a také i prvním panelistům. A já bych chtěl zmínit nějaké dvě, tři věci, dvě, tři aspekty. Za prvé, Samozřejmě, eh, kdyby ten problém byl jednoduchý, tak bychom tady dnes ani neseděli a nevěnovali mi tolik času. Ale já mám pocit, že dnes je tady hlavně problém mezi eh, tím, že eh, vědomím si toho množství zpráv, které na jedné straně se tady pobí, pohybují a na druhé straně ty kompetence, které potřebujeme. Já si myslím, že jeden z cílů našeho výboru pro kulturu je i vzdělávací, vzdělávací funkce. A tady opravdu je potřeba eh, se snažit nějak to, co tady zaznělo, převést do praktických eh, nějakých nástrojů a proveditelných nástrojů. Potom druhá otázka, kterou bych měl. Já si myslím, že dnes je opravdu potřeba nějak zabrzdit tady tu situaci, tu technologii, protože víme, jak strašně rychle se vyvíjí ta technologie. Takže dnes Eh, by, je tady, tady snaha také tu technologii měnit, aby věci byly stále více transparentní. Eh, nevím, jak je, takže možná, mm, já nevím, například, kdybychom tady měli eh, takové algoritmy, Respektive takto. Máme tady na jedné straně algoritmy, které pomáhají věci šířit a možná by se proti ní mohly nasadit nějaké algoritmy, které to budou zase brzdit. Tak nevím, jak by toto bylo hmm, proveditelné. To je něco, nad čím bychom se měli také zamyslet. A potom ještě já tady vidím jeden problém, který bych chtěl zmínit. My jsme tady dnes mluvili opravdu o těch hlavních hráčích Google, Facebook a další velké subjekty. Ale velmi dobře víme, že na internetu se pohybují i jiné stránky, které skoro vnímáme jako nějakou černou díru. A já se chci zeptat, nebylo by možné aspoň s ohledem na transparentnost provádět monitoring eh, u nás v Evropě, pokud jde o vlastnictví webových stránek, protože mm, také ono se to hodně rychle mění, abychom prostě sledovali, kdo zatím stojí. Protože ve chvíli, kdy se do oběhu pustí nějaká Eh, špatná zpráva, nespráv, nepravdivá zpráva, tak vždycky je zatím někdo, kdo to chce, aby se tak stalo. Děkuji. Herr Grammatikakis. Pan Grammatikakis. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα την ομιλία του. Ano, děkuji. Já bych chtěl zareagovat zejména na tu uh, Eh, druhou eh, na vystoupení pana profesora Daskalikase, eh, který pochází ze stejné země já a musím říct, že mi to přišlo i trošku optimistické v tom smyslu, že postupně, pomaličku, ta technologie nám umožňuje už situaci vylepšovat a trošku řešit. I když samozřejmě potřebujeme silnou politickou vůli, abychom se dokázali s tímto jevem vypořádat. A mm, také myslím, že velmi eh, dobře tady jeden z těch předchozích řečníků velmi dobře upozornil na jednu věc, že veliké platformy mají velikou odpovědnost. A i my u nás v kulturním výboru máme být na co pišní, protože my jsme nedávno tady schválili eh, zprávu o právě duševního vlastnictví a měli bychom se snažit tedy také podporovat takzvanou tu dobrou novinařinu, dobrou žurnalistiku. A možná v případě těch nežádoucích jevů na internetu i my bychom měli vyvinout nějaké úsilí odvést práci v této věci. Samozřejmě je to velice komplexní, ale zároveň tohle je něco, co se nezmenšuje. Naopak, stále se to rozrůstá, takže je potřeba, abychom se zaktivizovali. A i to dnešní setkání je velice důležité a měli bychom se snažit hledat nějaká opravdu praktická řešení. A teď mám otázku na pana profesora Daskalakise. Uh, tady tento jev fake news. Chci se zeptat, je předmětem nějakého vědeckého výzkumu na univerzitách ve Spojených státech? Protože mám pocit, že je možné něco vědět. Čili já se chci zeptat, probíhá u vás nějaký vědecký výzkum zaměřený právě na problematiku fake news? Dank. Kolegin Šojdrova. Paní Šojdrova. Thank you very much for your presentations. Děkuji vám za prezentaci, za prezentace a díky také za vaši práci, za vaši snahu. Mám otázku na, pana Švar, na paní Švarc. Pokud jsem to dobře pochopila, pracujete v malé organizaci. Máte nějaké podobné partnery, třeba je nějaká síť podobných organizací? Nebo ne, spolupracujete s někým? A druhá otázka, Vy máte asi soukromé zdroje. Máte nějaké veřejné zdroje? Finanční zdroje tedy. Na základě, s pomocí kterých byste tuto velice důležitou a užitečnou práci prováděli. Děkuji. Děkuji. Pan Malinov. Okay. Uh, thank you for your presentations. Díky za prezentace. Omlouvám se, že mi utekl začátek ale myslím si, že v rámci diskuse to dohoním. Budu mluvit zcela upřímně. Já jsem byl na vaší straně, já jsem původně akademik, výzkumník, snažil jsem se mluvit s politiky a ovlivňovat je. Řeknu vám, jak to vypadá. Ona je mezi námi taková propast mezi kompetencí, mezi dobou, jakou strávíte eh, touto činností. A kromě toho máme řadu odpovědností, musíme velice pečlivě hlídat každé slovo, musíme pečlivě hlídat, co říkáme, protože to může být použito proti nám eh, z politického hlediska a tak dále, tak podobně. Takže můžete vy být otevřenější, eh, hovořím zejména s paní Schwarz. Vy máte čtyři spolupracovníky. Můžete se na to podívat z naší perspektivy. Co byste dělala vy, kdybyste měla tu politickou možnost něco udělat? Řekněte nám prosím pár slov na toto téma. Protože to je pro nás daleko cenější než takováto analýza. Ta analýza je skvělá, samozřejmě. Ale jenom abych vám řekl, jak vážný ten problém je z mé perspektivy. My jsme vypracovali, vytvořili takovou síť na obranu demokracie proti eh, porušování procedur, proti kupování hlasu a tak dále. Získali jsme osvědčené postupy, ty, pos, ty, ty, ty praxe kriminalizujeme a tak dále. Proč? Protože to zkresluje výsledky, falzifikuje to ty výsledky a pokud nebudeme mít svobodné a spravedlivé volby, nebudeme mít ani demokracii. Svobodné a demokratické volby to je ten minimální eh, požadavek. Pak samozřejmě na to můžete nabalovat spoustu dalších věcí. Takže z této perspektivy fake news, pokud je to politicky motivované, je ve skutečnosti, a to vidíme, ničitelem samotného základu eh, naší demokracie. A je to volba lidí. My nemáme svobodné a spravedlivé volby, pokud neovládáme fake news, takže je to otázka času, než to lidi pochopí je to vysoce nespravedlivé. Stejně jako je nespravedlivé vydírat e, voliče a nebo vůči nim jaksi fyzickým násilím vystupovat, jak to bylo na začátku 20. století v celé řadě dnes demokratických zemí. Takže prosím, než to začne být skutečně vážné, prosím, mluvte zpříma, co mají politici dělat, pokud budou mít tu možnost v rámci toho ústavního rámce, který je na toto zcela nepřipravený, na ten boj s fake news. Děkuji vám. Na závěr paní Jiménez Barbat. Es una pregunta en general para la mesa. ¿Qué se puede hacer para que las iniciativas... Ano, děkuji. Já mám otázku na naše panelisty. Co bychom měli udělat to, aby politické iniciativy byly opravdu efektivní a působily i na ty skupiny lidí, kteří eh, nejvíce konzumují fake news a nejvíce jim důvěřují? Děkuji mnohokrát. Ano, možná na to bych navázala ještě otázkou nebo dvěma otázkami sama. Vy jste hovořili o náhodných případech. My bychom se všichni eh, pardon, vy jste hovořila o spolehlivých zdrojích. My se asi všichni shodneme, co za takový spolehlivý zdroj považujeme. V Německu dlouhou dobu se používalo slovo Lügenpresse, to znamená lživý tisk. Tedy, že určití lidé, určité okruhy, zejména hodně daleko napravo politického spektra, využívají, respektive nepovažují určité zdroje za spolehlivé, byť spolehlivé jsou, a je velice těžké s tím cokoliv dělat, protože oni neustále tvrdí, ano, to není vůbec ověřený zdroj, jsou to jenom lži, které se šíří, což ale není pravda. Tak co s tím? Druhá otázka jde pak na pana Daskala Kikse. E, pokud jsem vám dobře rozuměla, technika nám může hodně pomoci odhalovat fake news, ale je potřeba neustále zohledňovat nejen ty jednotlivé zprávy jako takové, ale jejich kontext. Jinými slovy, paralelně musíte analyzovat, co k tomu tématu kdo zveřejnil, v jakých zdrojích eh, máme podobné zprávy od jinut. A pokud toto správně chápu, algoritmy a technické eh, prostředky jakéhokoliv druhu v tomto selhávají, tedy nejsou schopné analyzovat ten kontext. Takže stále potřebujete živé lidi, kteří do toho budou nějak vstupovat, budou analyzovat ten kontext a ve finále řeknou, je to fake news, není to fake news. Takže ve finále toto hodnocení musí udělat člověk, který zohlední ten celkový kontext. A na to navazuje otázka, přece tím pádem by muselo být činných daleko víc lidí eh, v rámci sociálních sítí. Je vůbec možné zajistit jejich dostatečný počet při tom objemu zpráv ehm, v médiích a v online prostředí? Tak, teď bych ráda dala slovo opět komisi a potom si dáme takové poslední kolečko od panelistů. Pan eh, Cizarini opět máte dvě minuty. Yeah, thank you. Uh... Uh, ano, já bych chtěla, chtěl položit jednu otázku. Mně se zdá, že prověřování fake news je úplně nový jev. Zatím možná nemáme dobré technologické metody, jak odhalovat fake news, také je celá tato oblast fragmentalizována, protože je tady mnoho organizací, které vzájemně nespolupracují, ale je tady ještě jedno důležitější téma, jak podchytit vlastně hned fake news hned na počátku, jak tedy provádět prevenci, jaká data bychom potřebovali pro vytvoření systému, který by obsahoval například identifikaci zdrojů, amplifikátory a také vzory šíření a tak dále. Takže toto by, to, to všechno by vyžadovalo eh, by vyžadovalo informace o tom, co funguje, jak to funguje na platformách. Například já se tedy chci zeptat, jak jakou úroveň dat bychom potřebovali tak, abychom mohli dobře odhalovat fake news hned v jejich zrodu a počátku. Děkuji vám a já nyní ještě bych chtěla mezi námi uvítat další skupinu návštěvníků. To jsou školáci, studenti z mého rodného města z Düsseldorfu a doufám, že se vám zde u nás bude líbit a také, že diskuse pro vás bude užitečná. Skutečně si zaslouží potlesk. Nyní dám slovo oběma expertům, takže vyberte si, kdo z vás začne, prosím. Tak kdo začne, prosím? Já jsem si tady napsala několik bodů a pokusím se o rychlou odpověď. Echo chambers je možné používat echo chambers, takže ti, eh, to by bylo technicky možné jejich využívání a také technická řešení jsou možná například na YouTube. Například eh, v Las Vegas se řešila otázka toho, zdali akce se konaly či nekonaly. Nej, eh, potom, eh, když přišla fake news, potom byl také přizpůsoben algoritmus. A pokud se týče Facebooku a opatř opatření týkající se fact checkingu, tak tady jsme měli jedno opatření a e, to se týká toho, když se jedna věc ohodnotí jako fake news, pak potom e, se angažovanost snižuje o 80%, ale problém spočívá v tom, že tři dny trvá, než je fake news označena za fake news. Buď to, to trvá déle u nás, anebo také dostaneme později odpověď od orgánu, takže teprve později to můžeme označit za falešnou zprávu. Náš tým nic nemaže, my jsme pouze fact-checking team, takže my e, nemažeme žádné obsahy a naše finanční stroje. Nás je opravdu velice málo. My doufáme, že náš počet se navýší a také chceme více pracovat e, s komunitami z hlediska jak fact-checkingu, tak z hlediska upozornění. Chceme také spolupracovat s lokálními médii, také si myslím, že důvěra k místním médiím je vyšší, protože místní žurnalisté se ve věci vyznají a také více, méně, více jim lidé věří, než dejme tomu věří mě, když tam přijedu jako novinářka politická opatření. Myslím, myslím si, že není dobré mít státní orgán, který by řekl, toto je pravda a toto ne. My potřebujeme partnery na státní úrovni, e, které nám umožní například také přístup ke statistikám a datům. My také musíme investovat do vzdělání a musíme také vzdělávat starší lidi, protože před, také v Německu určují starší lidé volby, ale z hlediska informačních kompetencí na tom nejsou zrovna dobře. A my potřebujeme také investice do vzdělávání policistů u obsahu na síti, protože často to bývá dlouho, trvá to dlouho, než policie začne online obsahy stíhat. A pokud se týče liživého tisku, myslím si, že bychom se neměli zaměřit pouze na křiklouny. Tady eh, existují také seriózní noviny, například u novin Welt je 50% novinářů, kteří píší komentáře, ale eh, také eh, lidé, kteří eh, píší lživé komentáře, tak se mohou e, prakticky dostat do etablovaných médií, do seriózního tisku. Na to, na to všechno je třeba dávat velký pozor. A finanční zdroje. My jsme neziskovou organizací, dostáváme tedy soukromé dary, finanční zdroje od nadací to jsou soukromé nadace. Uh, okay, so thanks very much. Ano, děkuji mnohokrát za vaše komentáře a otázky. Zaznělo tady několik velmi důležitých věcí. Já jsem si poznamenal, co tady zaznělo. Pokusím se to tady teď nějak projít. Nejprve, kdo má odpovědnost za fake news. Zda jsou to tedy platformy, které jsou odpovědné za šíření fake news. Tak, jak už, jsme, jak už tady zaznělo, fake news to je obsah a ať už ten obsah napíše kdokoliv, tak by měl nést odpovědnost za ten obsah. Ale na druhou stranu, jestliže se fake news článek začne šířit, tak je to prostě řízená kampaň, kterou dělají ty boty, ty automaty, je to nějaká ta temná webová služba, je to třeba i něco, co financují vlády a podobně, tak ty, e, ta technologická platforma, kde k tomuto jevu začne docházet, má odpovědnost za to, aby to zastavila. Jestliže tedy je něco eh, prezentováno jako eh, sociálně eh, něco, co se šíří jenom sociálně, ale přitom vlastně je to cílená kampaň, tak někde, ten, kdo zatím stojí, by měl nést odpovědnost. Respektive ty platformy by měly pracovat na tom, aby to zastavili. Teď eh, se stručně podívám na data, protože data to je opravdu problém. Označit fake news, tak tady je samozřejmě také otázka ochrany údajů. A je složité pro ověřovatele faktů eh, vstoupit eh, nebo respektive jenom těžko se bude podporovat to, aby ti ověřovatelé mohli vstupovat do nějakých těch místností a monitorovat konverzace, které tam probíhají. Na druhou stranu algoritmy mohou filtrovat a zpracovávat obsah. Takže já si myslím, že bude záležet na to, o čem se bavíme. Zda jsou to nějaké konverzace, ve kterých dochází, ke kterým dochází v uzavřených místnostech, soukrom, místnostech soukromých lidí, to by se sledovalo jenom těžko, aniž bychom porušovali ochranu soukromí. Ale na druhou stranu, když mluvíme o šíření novinového článku, který má e, nějaký zdroj, který je někde uvedený, tak Google, Facebook a podobně, by mohly takové algoritmické útoky, útoky e, sledovat a mohly by outsourcovat kontrolu algoritmů i ty fact-checkery. Ale prostě musíme velmi dbát na ochranu údajů, protože údaje, data jsou osobní. Jestli ty algoritmy e, jsou citlivé na prostředí, v níž se šíří zprávy, tak máme různé typy algoritmů. Máme algoritmy, které sledují obsah eh, zpráv, ale také máme algoritmy, které sledují způsoby šíření. A eh, jedna z těch největších myšlenek, která stojí za Googlem, je ta, že to, co je důležitější, není obsah stránky, ale jakým způsobem jsou stránky vzájemně propojeny. Takže vzájemná propojenost obsahu je do určité míry důležitější než obsah takový někdy. A toto berou algoritmy v potaz a e, je důležité, aby toto bylo bráno v potaz. A já jsem nabídl několik nápadů, jak by se to dalo využít pro dohledání zdrojů a motivů šíření fake news, jak by se daly identifikovat určité vzorce. Tak, co tu máme ještě? zda jsou fake news předmětem výzkumu. Ano, určitě. Probíhá řada aktivních výzkumů zaměřených jednak na ty vzorce, eh, šíření algoritmů, ale také ty obsahy fake news, obsahy fake news, ale právě pak také ty motivy, které stojí za chováním některých těch botů. A také ono tady jde o to, jak jsou konstruovány ty boty, ty automaty, protože technologie může dělat věci dobré, může dělat věci zlé. Eh, a jeden z zakladatelů Philip Computer Science, Alan Turing, četl článek o umělé inteligenci v 50. letech, kde se předpokládalo, že budeme mít takovou umělou inteligenci, kde automaty budou vést konverzaci s lidmi, aniž by to lidé zjistili, že s nimi konverzují automaty. Takže to je eh, potřeba si uvědomit. Samozřejmě ta práce naše může mít i negativní dopady. A pokud vám to snad uniklo, byl tady slavný případ v loni nebo před pár lety, kde Eh, skutečně dobrý automat, twitovací automat, byl spuštěn Microsoftem na Twitteru a nalezal se v prostředí rasistických poznámek a nenávistných projevů a tím, že byl v interakci s těmito všemi uživateli, tak se také sám následně stal rasisticky zaměřeným. Takže je potřeba si uvědomit, že i lidské prostředí určitým způsobem zaměřené dokáže změnit technologii. Takže technologie může být nějak nastavená, ale když se dostane do určitého prostředí, může se i změnit v důsledku toho prostředí. Konečně mm, já si myslím, že kontrola fake news je velmi složitý proces. Já nemohu tvrdit, že umím ten problém vyřešit a je velmi obtížné pro regulátory přizpůsobovat se změnám technologie. Je to významný výzkumný problém, je to problém také internetové gramotnosti a vzdělávání uživatelů internetu. A samozřejmě ověřování faktů, a nezávislé subjekty věnující se ověřování faktů jsou velmi důležité, ale je to tak náročné na pracovní sílu, že nevím, zda to dokážou všechno zvládnout lidé. Algoritmy mohou udělat velký krus práce, než se to skutečně dostane k ověřovatelům faktu a potom máte i filozofické debaty, co je pravda, co není pravda, jak se používají statistiky. Já si tedy eh, myslím ve finále toto každý má nějaký hlas říkat, co chce, pokud nebude porušovat občanská práva či nějaké zákony. Ovšem ve chvíli, kdy něco se představuje jako, že to je šířeno lidskou aktivitou a je to přitom organizované odinu, tak bychom měli zakročit. Děkuji vám srdečně. Myslím si, že bychom mohli diskutovat ještě celé hodiny. Ještě se o slovo hlásí pan Hendrix. Já mu dám ještě krátce slovo a potom to všechno ukončím. Pan Malinov se tady ptal na okamžité politické kroky. Já jich mám nějakých šest, nedom sedm. Jednak partnerství s neziskovkými organizacemi, s politickými organizacemi máte OSN, OECD, máte Světové ekonomické fórum, abyste vytvořili a konsolidovali tu sílu pro změnu. Za druhé, legislativa nastavená takovým způsobem, že když to vypadá jako tisk, chutná to jako tisk, vodní to jako tisk, tak je to tisk. Takže dnes jsou to ti vedoucí editoři, kdo řídí to, co se dává na platformy jako Google, Facebook a podobně. A vy se ptáte, jak to mohou dělat. Ne, to není váš problém, to je jejich problém. A já to říkám proto, že vy to prosazujete všude jako BBC, CNN, Süddeutsche Zeitung. Vy Eh, po nich chcete určité standardy. Proč je nechcete i po jiných? To nechápu. Za čtvrté, nebo ne, za třetí, jednak partnerství s vědeckými subjekty pro ověřování pravdy. A zajistěte, že vědecké znalosti se znova stanou sexy. Za čtvrté, používejte Facebook pro vlastní volební cykly. Za páté, propojte se s platformami sociálních médií, protože máte s nimi společný zájem. Oni nejsou všichni zlí. Ani i Facebook, i Google mají už nastavené iniciativy na boj s těmito věcmi, takže zavolejte jim a konečně za poslední podpořte internetovou gramotnost a udělejte to hned. Já vás prosím, děkuji. And seven, why not? A proč ne? Děkuji vám. Eh, to s mediální kompetencí jsme dobře pochopili, na tom pracujeme, ale ještě nám musí pomoci členské státy, protože máme bohužel omezené možnosti a kompetence, i když se o ně jako výbor velice snažíme. Děkuji našim expertkám, našim expertům za to, že přišli mezi nás. Myslím si, že jsme se hodně dozvěděli, dnes dnešní odpoledne bylo pro všechny zajisté velice zajímavé a uvidíme, jaké závěry z toho vyvodíme. Diskuse budou pokračovat dál. Komise nám po slyšení pravděpodobně předloží nějaký návrh a my se tímto tématem budeme stejně zabývat. Děkuji vám za vaše příspěvky, přeji vám ještě Eh, hezký pobyt v Bruselu a jinak také ještě šťastnou cestu domů máme. Na programu ještě jeden bod a proto žádám členy kulturního výboru ještě, aby zde ještě chvilku setrvali, i když už to nebude trvat dlouho. Děkuji vám. Já bych vás chtěla informovat o tom, že bod 11, výměna názoru o zprávě o provádění strategie EU pro mládež, že tuto výměnu za názoru dnes nepovedeme, protože paní zpravodajka onemocněla a dnes zde není. Ale nemůžeme to také přesunout. Takže proto v lednu bezprostředně se budeme zabývat návrhem zprávy a budeme také o zprávě diskutovat. Takže bohužel musíme tuto výměnu názoru odsunout Bohužel paní zpravodajka je nemocná a proto máme na programu jenom jedno téma a v této souvislosti prosím všechny, kteří nepotře- nepatří eh, k Evropskému parlamentu a k našemu výboru, aby opustili sál, takže smějí zůstat pouze členové výboru, členové frakcí a také naši asistenti. Děkuji vám.